a volit se bude ve středu ve 12 hodin. Návrh zasedacího kalendáře na rok 2016 byl přijat 34. konferenci předsedí kompletní návrh najdete na webových stránkách plenárního zasedání. Na pozměňovací návrhy můžete předkládat do úterý 19.5. a hlasovat se bude ve středu ve 12 hodin, tedy ve středu 20. května.